Witam Państwa. Dalsze oczekiwania pewnie nie przyniosą. Takže zdá se, že bychom neměli nadále pokračovat, že to nemá příliš velký efekt čekat na to, až se k nám připojí další. Řada poslanců odchází, už se chystá cestovat. Takže ne všichni se mohou zúčastnit tohoto odpoledního zasedání. Kolegové, máme před sebou jedno téma, to je výměna názorů se zastupci Evropské komise na téma perspektiv cukerního odvětví v Evropě. Od loňského roku e, ceny cukru poklesly a zástupci odvětví se obávají dalšího poklesu cenové hladiny v roce 2017. Proto členové výboru doporučili prezentovat informace o situaci na eh, trhu a obecně i situace cukerního sektoru. A já dám nyní bez eh, dalších průtahů slovo panu Jean-Jacques Jeffrelo, který se zabývá právě um, otázkou pěstování plodin v rámci DG Agri. Prosím, máte slovo. Já vám děkuji, pane předsedo. Navrhuji, abychom eh, přeskoumali situaci na trhu a potom, abychom se obrátili k budoucnosti a na závěr bychom se zahloubali nad perspektivami expertní skupiny pro cukr, kterou se komise rozhodla zřídit. Není to eh, příliš snadný rok pro pěstitele cukru, výrobce cukru. Eh, a právě proto máme dnešní rozpravu. Situace na globálním trhu je opravdu Eh, tíživa. Opět je přebytek eh, produkce oproti spotřebě a eh, ty kumulující se zásoby stlačují ceny velmi nízko pod 320 eur na tunu bílého rafinovaného cukru. Situace v Evropské unii není o mnoho lepší. Sklizeň roku 2014 byla Eh, skutečně bohatá 0,4 eh, eh, miliardy tun, takže je to opravdu nepředvídatelná situace. Je to výsledek nesmírně příznivých klimatických podmínek. Pokud srovnáme tuto produkci s kvotami 13,5 tak miliard tun, tak je jasné, že musí pěstitel najít, najít nějaké odbytiště pro 6 eh, miliard ještě zbývajících. A pokud ne, nebudou nalezeny eh, tato, tyto, tato odbytiště, tak eh, zbývající množství bude vlastně zůstane nespotřebováno až do další sklizně. A to je něco, co opravdu zatěžuje trh, protože jsou to miliony Ehm, miliona půl tun, které by se museli ehm, vlastně převést do dalšího období. A tyto, tyto, tyto předpoklady vedly ceny k poklesu nejnižší od roku 1980. Poslední je známá cena z dubna 2015. To je 417 eh, eur za tunu, což je vlastně 100 eur, 100 eur víc než stávající globální cena. Pěstitelé cukrové řepy již na situaci eh, přebytku reagovali tím, že snížili plochy oseté řepkou, ře, řepou o 15%, což je hodně. Když provedeme extrapolaci z hlediska, co to znamená z, z hlediska produkce, tak to může klesnout až o 3 miliony tun ta produkce může to být potom 16 milionů tun. A spotřeba v Evropské unii je stabilní kolem 17 milionů tun, což vede k tomu, že paradoxně navzdory tak významné bohaté sklizni potřebujeme dovážet abychom kompenzovali ten rozdíl mezi kvotou 13 milionů a spotřebou 16 milionů. Ale protože ceny eh, v rámci Unie jsou obzvlášť nízké, tak se ten dovoz příliš nerealiz neuskutečňuje. A proto se snižují zásoby a na konci sklizně už to nebude o moc víc než milion tun. Což je jedna z nejnižších úrovní zásob v nedávné historii. Za takových podmínek nemá cenu vůbec hovořit o soukromém skladování protože ne, není, nejsou vůbec, není žádné významné množství, které by bylo potřeba, eh, které by se dalo skladovat. Ale komise má záměr schválit, eh, přijmout velmi rychle první eh, čas vývozu cukru nad úroveň kvóty v příštím období 2015 až 16. Takže výbor pro cukr bude eh, příští týden, mu bude eh, zadána tento úkol, sejde se a pak bude hlasovat eh, a má odhlasovat těch prvních 650 tisíc tun vývozu nad kvotu. Pokud jde o budoucnost celého odvětví cukru, je těžké předvídat, aniž bychom přihlédli k nedávnému vývoji, a to zejména od roku 2006. Po prakticky 40 letech bez významných změn, tedy v politice um, cukru, tak došlo k významné reformě v roce 2006. Trvala ta reforma eh, ve své implementaci až do roku 2010. A tato reforma spadá do eh, celkové reformy EZP, kterou inicioval komisař eh, Magyari, pak Fischler a pak komisařka Fischer-Boll. Takže není to izolovaná situace, je to začátek určitého procesu, který se bude dotýkat celé zemědělské produkce, ale cukerní sektor je poslední, který je tím dotčen. A Eh, členové, naše partneři z AKT, tak eh, chtěli dlouhé období pro přizpůsobení eh, pro ukončování kvot. V rámci reform máme fond 6 miliard eur, který má usnadnit restrukturalizaci, a který má pomoci tomto, eh, tento sektor z, tedy eh, z, kval, z efektivnit, aby byl více konkurenceschopný. Evropská unie do značné míry otevřela své hranice dovozu cukru z nejchudších zemí AKT a po panelu VTO už jsme neměli možnost eh, vyvážet tolik jako dříve, takže jsme byli stlačováni s obou stran, z hlediska dovozu i vývozu, a proto bylo nutno reagovat, což se také stalo. Dlužno podotknout, že se jednalo o významnou restrukturalizaci od 183 provozen eh, výroby cukru před reformou jsme to kleslo na 102. Máme ještě čtyři v Rumunsku a tři v Chorvatsku, ale celkově je, sto, sto, je to tedy jinak 102. A to je redukce o 40%. Ale celé odvětví tím přišlo o mnoho pracovních míst z 47 tisíc na 28 tisíc zaměstnanců. Tím pádem se nám ztratilo 20 tisíc zaměstnanců. A tím pádem nezapomínejme eh, na to, že to bylo opravdu dosti výrazné, výrazná drastická změna. Eh, s tím, že zpracovatelé cukru využili tohoto období ke zvýšení rafinační kapacity, ta se zdvojnásobila z dvou na 4 miliony tun. A tato dodatečná rafinač, eh, kapacita rafinace vznikla zejména ve vzdálenějších eh, oblastech, vzdálených tedy od, od pěstování cukrné řepy, spíše na periferii Evropské unie. Je potřeba si také připomenout, že cena instituční ceny z těch 6, 630 na 400 eur za tunu, tak to výrazně 600 eh, na 400 tedy tak to, to eh, se odehrává v tom kontextu eh, snížení globálních cen. Často je to třikrát vyšší, než jsou, než jsou světové ceny. A to dále eh, komplikuje, vlastně zneatraktivňuje ten evropský cukr, nebo je to složité zejména z hlediska e, těch e, vývozců nebo těch, kdo vyváží tedy, tedy do Evropské unie. A e, takže ta transformace od roku 2006 až dále a potom od roku 2013, tak máme nyní cukerní sektor, který je konkurenceschopný, jistě, jistě skutečně konkurenceschopný a který je schopen čelit výzvám, které sebou nesou eh, hranice otevřené eh, dovozu z nejchudších eh, zemí, z rozvojových zemí, ze zemí AKT. Ačkoliv dovozní práva a tarify zůstaly zachovány, pro ty země, které nejsou z AKT, anebo ty nejméně rozvinuté země, tak od roku 2009 Evropská unie přesto postupně začala otevírat svůj trh i prostřednictvím bilaterálních dohod s státy, které jsou eh, eh, tedy vývozci cukru, jako jsou některé státy Střední Ameriky. Mm, an, nebo anské země Jižní Ameriky a další bližší státy, jako je Ukrajina, Molda, Moldavsko nebo Gruzie. Připravují se i e, další dohody o volném obchodu, které se blíží k uzavření. Takže spolu s eh, koncem kód a deregulací, která eh, tomu násled, potom následovala, je nutno zdůraznit, že, to, že nedochází ke eh, úplném vyklizení pole komise, pokud jde o e, regulaci nebo angažma. Naopak máme stále silný cukerní výbor, ale změnily se určité eh, základy nové ehm, eh, organizace trhu, které nyní spočívají na dohodě eh, mezi zpracovatelským průmyslem a pěstiteli. A to umožňuje z naší strany, ze strany komise, aktivovat nástroje na podporu, jako je soukromé ehm, skladování nebo v extrémních případech také některé vývozní, eh, na, eh, vývozní pomoc. To je určitá bezpečnostní síť i po roce 2017. Eh, hovoříme tedy o legislativě nad, za horizont roku 2017. Máme už připravené projekty týkající se například soukromého skladování v budoucnu a ve skupině, která se toho, tak do té skupiny, která se tímto zabývá, může parlament samozřejmě vyslat svého zástupce. Tím se dostávám konkrétně k tomu, co komise chystá po roce 2017, což je právě Eh, předmětem zájmu skupiny expertů. Tato skupina si vytyčila cíl panu komisaři Joganovi ehm, radit, ehm, dát určité rady ohledně opatření, která by měla být přijata v zájmu zajištění maximální informovanosti všech zúčastněných stran, tak, aby bylo eh, přijat těmito ekonomickými aktéry přijato optimální rozhodnutí. Budeme se snažit zlepšit dostupné informace, ačkoliv naše ambice pochopitelně jsou limitovány tím, že existuje omezený počet eh, průmyslových podniků, často je jeden na členský stát, což poněkud omezuje možnost zveřejnění podrobnějších informací z, z, důvodu, z důvodu důvěrnosti například. Dalším úkolem skupiny expertů je přeskoumat regulační možnosti legislativy pro období po skončení kvot. Například, měli bychom zachovat cenové observatoře, jaké, jaké druhy údajů by měly být předávány komisi v zájmu eh, udržení průhled, průhledného transparentního trhu. Sotva jsme tyto diskuze zahájili, ale již se rýsuje určitý konsenzus o nutnosti zachování toho pozorování, těch pozorování té eh, ceny ehm, eh, z hlediska produkce a zásob. A skupina opět tedy ehm, tedy může, parlament může samozřejmě do této skupiny vyslat svého zástupce. Po roce 2017 bude eh, reforma celého sektoru již eh, dotažena, završena a již více konkurenceschopné struktury eh, budou moci vyjádřit veškerý potenciál, který tento sektor získal. Budou moci získávat nové příležitosti, které se rýsují omezením našich vývozních omezení. Protože když už nejsou kvóty, není již potřeba rozlišovat, co je eh, kvota a co je nad kvotu. A takže ty limity, které jsme v minulosti měli, již platit nebudou, budou neplatné, budou zastaralé. A to se týká všech účastníků celého produkčního řetězce cukru, což ve mně vyvolává jistý optimismus, ať už jde o pěstitele či výrobce glukózy nebo rafinérie, cukrovary, které budou mít vždy bezcelní přístup k cukru zemí AKT a těch eh, nejchudších zemí. Takže chci eh, skončit svůj projev eh, tím na této eh, jaksi optimistické notě. Děkuji. Bardzo dziękuję. Jako pierwsza zabierze głos pani poseł Petit. Děkuji vám. A nyní dám slovo našim kolegům poslancům. Eh, já bych eh, se chtěla vyjádřit velice krátce. Eh, pokud jde o výrobce cukru v Chorvatsku, Eh, a celou celkovou produkci cukru v Chorvatsku, tak eh, eh, pan zástupce komise řekl zcela jasně, jaká je situace s cenami. Od roku 2014 se neustále propadají. Nyní jsme na 419 eurech za tunu podle posledního údaje z března tohoto roku, takže jde o propad o 44%. Takováto situace je neudržitelná pro celý cukrový trh v Evropě, ale netrpí proto jen výrobci, ale také všichni eh, spolu, všichni dodavatelé, kteří využívají cukr. Eh, my jsme zavedli 12 eh, euro za tunu a to, je, to lze použít v situace krize. Nicméně Tyto prostředky eh, činí 26 milionů euro eh, za rok, které se ale nevyužívají eh, v sektoru cukru. Zrušení kvót na cukr tento problém jenom vyostří. Proto bych ráda slyšela nějakou zpětnou vazbu od pana zástupce komise, jestli komise hodlá zrušit tento poplatek, anebo jestli v rozpočtovém roku 2016-17 budou tyto prostředky zcela cíleně využívány na pomoc cukrovému sektoru, tak aby z toho těžili i eh, producenti cukru, i pěstitele cukrové řepy. O marží. Monsieur le Président, merci. Je veux d'abord vous... Děkuji. Já eh, chci poděkovat, že jste se zhostil této iniciativy. Já jsem přesvědčen, že je nezbytné a důležité, abychom eh, obdrželi od komise eh, určité množství informací o cukerním odvětví. Já jsem pozorně naslouchal vaší prezentaci, vašemu projevu, která byla opravdu nesmírně podnětná a plná informací. A jde mi tedy o, o otázku produkce cukrové třtiny. Já sám jsem z regionu eh, Evropy, Evropské unie, eh, tedy cukrové třtiny, cukrové řepy. Eh, ale já jsem z regionu, kde se právě produkuje cukrová třtina. A pokud jde o cukrovou třtinu oproti řepě, tak tam máme určité otázky. A já vám v této souvislosti chci eh, položit eh, několik otázek. A to, jestli v této skupině expertů jste vzali v potaz i tento aspekt, to znamená produkce eh, cukru třtinového, a jaké jsou perspektivy této produkce po roce 2017? Aby si všichni byli vědomi tedy rozsahu toho problému, před kterým stojíme, Připomenu několik čísel. Produkce třtinového cukru představuje pouze zanedbatelný zlomek evropského cukru, neboť představuje zhr, zhruba 500 eh, tisíc eh, tun cukru ročně. To jsou jenom asi 3% evropské, celkové evropské produkce. Přičemž Evropská unie, která produkuje eh, eh, 66% světové produkce, tak vlastně z té, z té celkové částky 1,9 miliard je to jenom malé množství 0,03% eh, globální produkce. Proč vám dávám tato čísla? No, jenom abych ukázal, abych demonstroval, že z 0,03% globální produkce prostě nemůžeme žádným způsobem destabilizovat ani evropský, ani světový trh. A přitom jsme se pustili do reformy zahájené v roce 2005, která teď byla potvrzena Eh, samozřejmě nemůžeme už předělat historii, ale jde o to pozastavit se nad tím, za jakých podmínek můžeme pokročit před. A k tomu mám několik sérií otázek. Za prvé, jak je to se speciálními cukry, které konkurují cukrům které vyrábí některé eh, státy, které uzavřely obchodní dohody s Evropskou eh, unii. I, I zde uvedu několik statistických údajů. Takže speciální cukry představují 250 tisíc tun v evropském měřítku, což je méně než 1,5 evropského cukerního eh, trhu. Tento sektor je skutečně do značné míry otevřen třetím zemím, 50% otevřenost se, eh, zemím AKT a jiným rozvojím zemím. Eh, to zná, že je to bezcelní dovoz. Tato konkurence je nesmírně živá, stále živější, energičtější a Evropská unie jen uzavírá více a více dohod um, o volném obchodu. Některé z nich už byly uzavřeny, jiné, jak sám říkáte, se dojednávají. Jsou to dohody se zeměmi, které mají eh, náklady produkce, které jsou extrémně nízké. A s nimiž je extrémně těžké pro nás být eh, v konkurenčním vztahu, aby to byla tedy řádná soutěž a ne nekalá soutěž. To je velký problém z hlediska produkce třínového cukru eh, na Reunionu a celkově v, na periferních oblastech. A je tu tudíž, eh, rysuje se tu eh, skutečná potřeba toho, aby tyto zvláštní cukry byly vyloučeny z budoucích dohod o volném obchodu. Tím mám na mysli zejména dohodu s Větnamem, Tajskem, Indií. Nemohu je uvést všechny. Ale vím, že Evropská komise se staví poněkud eh, nepříznivě nepřátelsky vůči výjimkám z těchto dohod. Proto vy jste ho vyhořil o skupině expertů, bychom možná mohli předložit určité podněty této eh, skupině odborníků, například diferencovat v obchodních dohodách tyto zvláštní eh, druhy cukru od cukru jako takového v té celní nomenklatuře. To je jedna z možností eh, směru, kterými se můžeme vydat. A druhá varianta, druhá možnost určitý eh, princip, na základě kterého ty eh, koncese by nepřekracovaly 1,5 celkových koncesí pro cukerní obětí. což by znamenalo, že když bude například komise vyjednávat o 10 000 tunách, tak u cukerního sektoru by to nemělo, být, nemělo překročit 100 až 150 tun. Je důležité, aby komise skutečně vyslechla tyto návrhy a aby se vynasnažila, aby se vydali tímto směrem, protože v opačném případě jen velmi těžko produkce třínového eh, cukru, do níž Evropská unie investovala miliony eur v průběhu let, kdy jsme modernizovali eh, produkci. Máme 20 tisíc až 30 tisíc osob, které přímo závisí na této produkci, která je eh, nejznámějším eh, nebo významným zdrojem vývozu například naší země. A v případě, že nepřijmeme tyto kroky, tak bude celá budoucnost tohoto sektoru spochybněna. Eh, pokud jde o rafinovaný eh, surový eh, cukr, tak možná by komis měl, měl, měla Evropská komise a výbor Agri se zamyslet nad možnosti a kroky, které by byly kompatibilní s reformou, ale zároveň by zmírnili ty nejnepříznivější dopady pro pěstitele. A já se těším na odpověď ze strany komise. Prosím, bychom, prosím mi nevystupovali dłużej než komisia. Chtěl bych vás poprosit, abyste nehovořili déle než zástupce komise, protože když to se stane, tak nám vyprší čas. A pokusím se to říct stručně, pane předsedo. Málo kdy se hovoří o produkci třínového cukru. Že jsou to evropské oblasti, jsou sice malé, ale můžeme s tím samozřejmě občas věnovat chvíli času. Já budu nicméně hovořit o tedy eh, cukru eh, produkovaném s vyrobeném z eh, řepky, řepy cukrové. Takže v rámci reformy ZP jsme museli přijmout vůli Rady a komise Eh, jak si eh, ukončit ten regulovaný trh, který, což je eh, systém, který bude nově pak i stát do roku 2017. A to vede k tomu, že lidé, i když zatím pořád ještě máme kvóty, tak mají lidé už pocit, že už jsme v pokvótovém období. Ale musíme zmínit eh, také mm, cukr, eh, který jsem byl přivezen v rámci, na základě některých eh, mezinárodních dohod se sem dostává rafinovaný cukr do Evropské unie. A já si kladu otázku, jestli to náhodou není trošku víc cukru, než kolik jsme zavázáni přivést na, na základě dohod. Druhá otázka se týká stavu vyjednávání eh, o situaci po kvotách. Někteří aktéři chtějí, aby se do toho vložila DG pro konkurenci, aby se aplikoval článek 101 smlouvy striktnějším způsobem. Připomínám, že při jednávání SZP jsme chtěli jasně podmínky pokotového období eh, již dát do Eh, obsahu, do fungování EZP, do specifických pravidel v oblasti eh, soutěže. Takže já doufám, že bude parlament bdít nad tím, aby politická dohoda v rámci reformy EZP byla dodržována všemi partnery, aby se někteří nesnažili se vyvléknout z politických eh, závazků a politických dohod, protože Samozřejmě ne všichni jsou přátelé zemědělského sektoru, i když v měl týden ve Štrasburku komisařka pro hospodářskou soutěž dala najevo určité pochopení naší pozice. Děkuji, pan posel Rebega. Děkuji, pan Rebega. E, Děkuji. Je jasné, že cukerní sektor v této chvíli se nachází eh, v určitém eh, období, turbulentním obdobím změn. Děkuji eh, zástupci komise za statistické údaje. Ovšem, celé cukerní odvětví je tedy teď možná až příliš konkurenceschopné, ale v důsledku toho se zavírají provozy, ztrácíme pracovní místa uvědomme si, že je to asi 180 tisíc lidí, kteří, které eh, tím či eh, o ním způsobem na tom eh, záviseli, jak jste vyříkali, přišli jsme o 20 tisíc míst. A teď jde o to, že v momentě, kdy se v, v roce 2017 úplně odbourají kvóty, budeme, bude Evropa mít nejliberálnější Eh, trh vůbec. Podívejme se na třeba Brazílii, Indii, Tajsko. Jaké nástroje na ochranu výrobců a cukerního sektoru eh, komise chce najít v, tako, v, tomto, v tom okamžiku a úplné liberalizace. Teď víme, že sektor přispěl 320 miliony do evropského sektoru prostřednictvím daní z produkce. Možná bychom tyto příjmy mohli řešit na řešení stávající krize a na přímou či nepřímou ochranu pracovních míst i na ochranu investic. Situace tohoto eh, sektoru byla již v lednu diskutována eh, na radě ministrů a tedy pak eh, došlo k té dohodě vytvořit skupinu expertů. No já bych měl takový návrh. Pokud se týče příštího zasedání těch, se, těch expertů, jsou to vlastně dva návrhy. Jednak, aby se účastnili i zástupci členských států. A nejenom na vyšší úrovni, politické úrovni, nejenom zaměstnanců ministerstev. A nemyslíte si, že by se měli účastnit i samotní eh, ekonomičtí aktéři té expertní skupiny? Přece by bylo důležité vidět, jak se dívají na krizi. Je důležité vidět ten problém z hlediska těch, kdo do toho investují a kdo tvoří pracovní e, příležitosti a místa. A já jsem eh, tedy eh, z Rumunska, takže bych eh, k tomu řekl toto. Pokud tato situace bude pokračovat, tak i ty čtyři zpracovatelny cukru, které u nás ještě zůstaly, budou muset být zavřeny. A co se pak stane? Budeme muset dovážet. Takže co vlastně děláme? Zavíráme uh, fabriky v tomto sektoru. I když hovoříme o tom, že máme vytvářet nová pracovní místa. Takže já vám děkuji a už předem se těším na vaše odpovědi. ale cukr škodí zdraví. Pan posel Agniu. Mám cukr škodí zdraví ovšem. Pane předsedo, vy jste mě nevyvolal jménem, ale sekretariát na mě ukazuje, tak můžu mluvit? Říkal jsem pan poslanec Egňu. Eh, já bych jenom chtěl eh, prohlásit, že já jsem pěstitelem cukrové řepy eh, ve Spojeném království, ale nejsem tady proto, abych mluvil o tom. Nyní všichni pěstitelé cukrové řepy ve Spojeném království eh, čekají eh, na smlouvu od British Sugar, což je monopolní zpracovatel a eh, zdá se, že to bude velice špatná zpráva, že se budou rušit kvóty a cena půjde dolů. Doufáme, že nám dají cenu, ze které budeme eh, moci získávat zisk, přestože půda, kterou obděláváme, je poměrně malá. Eh, problém je s tím, že další komodity mají nízkou hodnotu, takže těžko přejít na něco jiného. Nemohlo to opravdu přijít v horší dobu. Eh, doufáme, ale vzhledem k tomu, že British Sugar má monopolní pozici, bude se chovat odpovědně. Bude to pro ně taková zkouška v podstatě. Pan zástupce komise eh, řekl dvě věci. Eh, řekl, že, je, že jsou zásoby 2,5 milionu tun a potom řekl, že není žádný přebytkový cukr, který by se dal eh, zásobovat. Potom řekl, že to příliš nedává smysl a já s ním souhlasím. souhlasím. Mohl byste to trošku vysvětlit, tak buď, buď je přebytek, nebo není. Možná to byl problém tlumočení, já nevím. Jsou tu nějací poslanci z Finska? pochybuju. To je země, která měla příležitost se restrukturalizovat a získat grant na e, odbourání svého cukrového průmyslu, tam bude problém taky s velmi nízkými cenami. Zajímalo by mě, jestli pán z komise má co říci k Finsku, protože já nechápu, jak ve Finsku můžou pokračovat. Pak jste hovořil o situaci po roce 2017. To, to je poté, co kvóty budou zrušeny. A pak možná nastane naprostý chaos. A jestli někdy byla e, příležitost e, využít budoucí trhy, tak e, to, to byla ona. Nicméně Evropský parlament a komise velice zkomplikovali situaci nějakým MIFID, což je zkratka pravidla MIFID, na základě kterých bude mnohem těžší využívat budoucí trhy. My je ale potřebujeme. Já nechci tak celou dobu šít do komise, já eh, to nemám, mně se to zase tolik nelíbí, když neustále vymýšlejí nějaká pravidla, ale občas je napadne něco dobrého, jako je cenová observatoř pro mléko eh, a eh, já si myslím, že to je velice užitečná služba, kterou komise vytvořila a u cukru by to bylo také dobré, abychom věděli, na čem jsme, konec konců za to platíme. A ještě bych chtěl zmínit kvasnice. Eh, oslovili mě producenti kvasnic a řekli, že by se jim velice líbil transparentní trh po roce 2017 a že by chtěli aby byly zhodnoceny dva různé cukrové trhy místo jednoho. Jeden eh, je tam, kde cukr je přímo využíván jako potravina a druhé je nepřímé využití cukru. Že to by se mělo monitorovat zvlášť. Vy jste zmínil cenovou observatoř a eh, já bych na to zareagoval takto. A teď přejdu k té třtině. Ve Spojeném království dávno před vstupem do Evropské unie jsme e, dováželi cukrovou třtinu ze zemí ACP, cítili jsme to jako takovou povinnost a e, e, ten trh je tím narušený, protože e, zpracovávatele řepy mohou získávat neomezené množství svých surovin, ale Evropská unie řídí systém s třtinou tak, že zpracovávatele nebo rafinéři třtiny mají velké problémy. To je problém, který komise nikdy pořádně neřešila, podle mého názoru. A e, nakonec je zajímavé, že probíhá kampaň proti cukru, protože je nezdravý. E, nicméně e, právě ve včerejších novinách jsem četl, že bychom měli jíst více čokolády na ochranu našeho zdraví a čokoláda obsahuje cukr. Tak mohla by komise odpovědět, co je teda vlastně zdravé a co ne? Mě by to opravdu zajímalo. Děkuji, pane předsedo. Pan posel Lazon. Monsieur le Président, merci. Le principal problème pour la filière... Euh... problém tohoto odvětví je samozřejmě zrušení eh, eh, kvót eh, cukru a izoglukózy v roce 2017, což pochopitelně vede k poklesu cen. Takže můžeme očekávat daleko ostřejší konkurenci mezi členskými státy i v mezinárodním měřiku. Také konkurenci v rámci TTIP, s e, cukrem vyrobeným z kukuřice z Ameriky. Myslím, že do příliš velké míry e, závisíme na rozhodnutích e, Brazílie a Spojených států v oblasti biopaliv. A i třínový sektor je velice důležitý, je to zima pro Martinik, Guadeloupe je potřeba ten sektor chránit, i když je to z hlediska globální produkce eh, ne tak významné, je potřeba ten sektor chránit. Je důležité, aby byly omezeny koncese v této oblasti, abychom nedestabilizovali eh, trhy. A produkce se musí udržet. Samozřejmě, že hájím zájmy eh, francouzských zemědělců. Myslím, že Francie musí pokračovat diversifikaci produkce, podporovat produkci etanolu a e, rostlinné chemie. A víte, že se už to, do toho hodně investovalo. Pan posel Jar. Děkuji, pan Jar. Děkuji, pane předsedo. Eh, když jsme kdysi prodloužili eh, nařízení o cukru eh, o dva roky, tak jsme tím dali všem aktérům možnost stát se konkurenceschopnými. Komise, pokud jsem to správně pochopil, nám oznámila dobrou zprávu a říká, že náš cukrový sektor je nyní konkurenceschopný. Když o tomto sektoru hovoříme, tak možná ani sami nevěříme v jeho sílu a máme stále ještě obavu, že když nařízení zdanění o cukru bude zrušeno, e, tak tím vlastně e, vědomně e, může, můžeme stlačit cenu cukru dolů a že to není udržitelné. Já bych se chtěl zcela jednoduše zeptat, má komise nějaké informaci o tom, že by se třeba Brazílie vědomně připravovala na období po roce 2017 na tu fázi nízkého cukru na evropském trhu? Eh, pokud jde o to posílení konkurenceschopnosti, eh, tak to je samozřejmě možné doložit čísly. Takže eh, opravdu už jsme na úrovni okolního světa, pokud jde o produkční náklady. Já o tom mám trošku pochybnosti. Dámy a pánové, nemáme další příspěvky do diskuze, nicméně někteří z vás zřejmě pamatuji na diskuzi v průběhu reformy cukrového trhu, takže by bylo zajímavé, kdybychom se mohli do těch let vrátit zpět i k těm tehdejším dokumentům. Pokud si na to nepamatujeme my, tak pěstitelé cukrové řepy si na to určitě pamatují a i nadále kladou otázky. Co je důležité i z hlediska času? Eh, uvědomit si, kde jsme učinili v té reformě chyby. Myslím si, že dialog s našimi producenty cukrové řepy je tím, co nám tady chybí. Takže nyní bych rád opět vyzval zástupce Evropské komise, aby zareagoval na ty otázky, které tu zazněly. Merci, monsieur le président cela me, me donne euh, l'opportunité. Děkuji. Mohu tedy pár věcí vyjasnit. Stávající situace nebyla předvídena a vyplývá z určité anticipace toho mimokvotového cukru, který bude eh, převeden do eh, dalšího období. Ten pokles cen vedlo k historicky nízké úrovni, eh, nesmí samozřejmě nás vést tomu, abychom zapomněli za to, že eh, prostě těch pár předchozích let byly vynikající roky z hlediska produkce. A produkce by měla cena měla cenu přes 700 eh, za tunu, takže prostě toho <laughs> tak zemědělství je, je pár dobrých let a pak je špatný rok. A pak je lepší rok. A pak je zase horší rok. To je prostě zemědělství, tak to chodí v zemědělství. Ve, pro jakoukoliv plodinu. Takže prosím, neutápějme se v pesimismu. Občas je nějaký horší rok, po třech dobrých letech. Jistě, že je těžké reagovat na stávající situaci, protože nástroje, které máme k dispozici, eh, příliš mm, tomu nejsou nápomocny. Třeba soukromé skladování, podmínky, které eh, jsou v legislativě, prostě tady eh, jak se si ne, nesešly. Takže nemůžeme mm, příliš mnoho v této věci dělat. Omezit dovoz. No, ale to určuje cena. Cena, je to cena na, v Evropské unii, která odrazuje Eh, od eh, dovozu. Abych odpověděl panu Dantanovi, náš dovoz je mnohem eh, má méně významný než v předchozím roce a v roce ještě předtím. Třeba v těch nejchudších zemí a AKT došlo ke snížení o 200 tisíc tun. Ještě to neskončilo samozřejmě, ale je to, máme zatím o 200 tisíc tun méně. Pokud jde o takzvané kvóty CXL je tu nula. I když by tu mělo být 650 tisíc tun. 650 tisíc tun prostě do Evropské unie vůbec nepřišlo. V podobě dovozu. Je to podstatné snížení. A je to také logické. Ty ceny eh, nejsou rentabilní. A proto k dovozům nedochází. Pak se to hovořilo také o e, e, daních z produkce. No to jde do evropského rozpočtu. A už teď jsou používány tyto příjmy. To není žádná rezerva, kterou můžeme využít, pokud budeme chtít. To prostě znamená, že budeme muset vzít e, prostředky nějakým jiným sektorům. A navíc nemáme vůbec právní základ k takovému kroku. Také tu slyším apely týkající se produkce našich nejvzdálenějších regionů. tato situace, která tu byla připomenuta, je dobře známá službami komise. A my jsme velmi pozorní vůči eh, situaci v těchto regionech. Tyto eh, v podstatě okrajové produkce jsou vždy významnými součástmi bilaterálních eh, jednání. A není možné je úplně vyloučit z jednání. Další důležitý aspekt že ten je vůbec základem společné organizace eh, trhu po roce 2013, to se znamená kolektivní vyjednávání, posílení některých druhů produkce cukru, kde došlo posílení, k posílení pozice producentů. Tak to je samozřejmě zemědělské právo a jako takové by mělo být interpretováno komisí, zemědělskými službami komise. soudní dvůr je tím, kdo v konečném důsledku interpretuje eh, právní nástroje. Ale eh, v prvním kroku by tato interpretace měla vyplývat od služeb eh, komise a DG pro soutěž aplikuje toto právo je možná na, na nich, aby přeskoumávali aplikaci těchto ustanovení. Takže obecně řečeno, pokud eh, jde o bilaterální dohody, ať už je to TTIP nebo jiné dohody, tak se domníváme, že cukr je citlivý sektor, Měli bychom v tomto směru přijmout um, opatřeně, bychom toto zohlednili. Zvláště když máme jednat se zeměmi, které mají velmi rozvinutou politiku rozvoje eh, a podpory tohoto sektoru, tak si musíme uvědomit, že dotovaná tuna nemá tentýž statut jako tuna nedotovaná. To myslím, že bude jasně připomenuto v těch jednání, takže já se tolik neobávám. Já vůbec se tolik nemám takové obavy ohledně eh, těch zemí, které chrání své odvětví. Třeba Indii jsme, ta tu byla uváděna, ale přitom tam je naprosto katastrofální eh, situace těch eh, producentů. Oni ne, nejsou vůbec placeni. Vlastně jim nebyly vyplaceny miliardy rupí, které jsou jim dlužny. Takže si nemyslím, že bez eh, toho, aby byli zaplaceni, rozvinou svoji produkci. Oni mají své vlastní problémy, které možná vedou k tomu, že vyvíjí určitě politiky, které jsou jiné, než jsme si zvolili my a nejsou možná, neodpovídají pravidlům VTO, ale e, přitom jsou tam tak značné problémy takového rázu, že tady nejsou skutečně žádné eh, věci, které, eh, výsledky, které bychom se měli obávat. Dále konkurenceschopnost eh, cukerního sektoru Unie. Ta spočívá na několika věcech. Jednak je to pro, eh, tedy produkce a produktivita eh, producentů cukrové třtiny. Oni na stále menším pozemku produkují stále více cukru, čili roz, růst produktivity, restrukturalizace, která je značná, investice, období eh, transformace, která se prodlužuje, tady to transformační období možná z hlediska měsíců jen mírně, ale je to značné, eh, má to značný výsledek, značný dopad to ob, prodloužení toho období, v němž eh, dochází k této produkci cukru. Totež se týká i zpracovatelů, kdy cukrovary investovali do moderních zařízení, která jsou velice účinná, která se nacházejí na periferii Evropské unie, kde sice není eh, cukrová řepa, ale jistě je tam nějaký, eh, nějaké ekonomické zdůvodnění. Takže jsou schopny se udržet eh, vůči konkurenci jiných zemí. Brazílie. Ta tu byla zmíněna. Ale co může Brazílie udělat? Jejich měna devalvuje neustále už celé roky. A třetí složka pro konkurenceschopnosti. To je hodnota eura. Stávající hodnota eura je dalším prvkem konkurenceschopnosti. Důkazem je, že jsme procentně výrazným způsobem zvýšili eh, procento vývozu kvotového cukru, které je součástí záruky cen. To vše ukazuje, že zůstává náš sektor konkurenceschopný a já jsem přesvědčen, že toto zlepšení produktivity neustrne. investujeme a ty zisky, které se realizují, eh, tak ty budou nadále pokračovat, protože investujeme, děláme výzkum, máme další výsledky a já opravdu nevidím, že by se to mělo nějakým způsobem přerušit nebo zastavit. A ještě zůstává prv, poslední prvek, který je nepříznivý, ještě až dosud jsem ho nezmínil. To je otázka bioetanolu bioetanol není jaksi favorizována to ze dvou hledisek. Jednak ceny fosilních paliv jsou nízké oproti minulosti, což vůbec nenapomáhá eh, biopalivům. A kromě toho biopaliva závisí také na eh, regulaci energetického sektoru, to je, jak, si, jak si se používá, je tu také poměrně negativní nejistota vyplývající eh, z této perspektivy energetické. Nestrácejme ze zřetele, že eh, letošní rok je eh, obtížný, ale přichází po roce naopak velmi dobrém. A veškeré úsilí realizované tímto odvětvím nastaví do velmi silné pozice. Nemám e, obavy o e, produkci, která i bez kvót bude mít e, právě přístup k třtině, tedy k řepě z těch a cukru z těch nejchudších zemí, bude moct využít tento cukr k dalšímu zpracování. Bude moci využít všech možností, které bude světový trh nabízet od roku 2017, kdy bude kvota zrušena. Děkuji. bardzo dziękuję. Děkuji. My tímto můžeme uzavřít tento bod našeho dnešního pořadu jednání. Nevím, zda ten můj názor na cukr se tímto nějak prohloubil. Nicméně doufejme, že můžeme věřit v lepší časy do budoucna. Takže nyní tedy další bod našeho pořadu jednání. Ten jsme přesunuli na zasedání 2. července, tedy 16. A nyní ještě text, který vzešel ze zasedání koordinátorů. Obdrželi jste jej elektronicky a ostatně i písemně, a, takže k tomu zřejmě nemáte žádné dodatky. No a co se týče bodu různé, ještě předtím, než uzavřu dnešní zasedání, tak bych chtěl ještě sdělit o stažení dvou legislativních aktů směrnice 76 2002 o přijatelném obsahu tuku oleju a tuku a nařízení 320 2006 o dočasném režimu pro restrukturaci v cukrovém průmyslu. Takže dále návrh komise by měl být schválen bez jakýchkoliv změn na základě článku 50 a myslím si, že se jedná o technickou záležitost, takže Zpráva bude předložena této záležitosti v červenci. A mám pro vás poslední dobrou zprávu, protože příští zasedání bude poslední předletní přestávkou 15. až 16. července. Takže má někdo něco do bodu různé? Ne, takže tímto uzavírám dnešní zasedání a děkuji vám za účast. Naschledanou.